Dobře, takže tímto můžeme eh, zápis ze zasedání schválit v předložené podobě. A tím se dostáváme eh, ke zprávě eh, pana Salafranky. Doporučení radě týkající se zvláštního zástupce EU pro lidská práva. Máte slovo na čtyři minuty. Děkuji, paní předsedkyně, paní vysoká představitelko, dámy a pánové. Přesto, že zápolíme s finanční krizi, nesmíme zapomínat, že evropský projekt vychází eh, z vzájemného pochopení, míru, usmiřování eh, a dodržování lidských práv a základních svobod. Toto je zakotveno v podstatě eh, již v samých základech Evropské unie, je to také v Lisabonské smlouvě a v základní chartě, chartě základních práv. Mezi institucemi je Evropský parlament tou institucí, která se nejvíce zasahuje o základní práva. Velmi se angažujeme v oblasti lidských práv a dodržování lidských práv by mělo mít univerzální charakter, nemělo by záviset na určitém regionu, kontinentu nebo zemi. Z tohoto důvodu Evropský parlament jmenoval místo předsedu eh, nebo místo pověřence pro lidská práva, potom máme také podvýbor pro lidská práva, máme pracovní skupinu k demokracii a pozorování voleb a na našich programech se vždy objevuje kapitola, která souvisí s usneseními k obhajobě lidských práv. Evropský parlament také uděluje Sakharovovu cenu za eh, svobodné smýšlení, eh, za eh, bojování za mír, toleranci a mírové soužití mezi národy. Proto je pro mě potěšením, paní předsedkyně, představit vám tuto zprávu. Naleznete v ní doporučení pro jmenování zvláštního pověřence Evropské unie pro lidská práva a já bych chtěl především poděkovat za skvělou práci mé skupiny. Děkuji samozřejmě za spolupráci také ostatním frakcím. A zejména jeden aspekt je zde velmi důležitý. Jde o to, eh, aby zvláštní zástupce Evropské unie pro lidské práva aby mu přitušili zvláštní práva. Musí se zastávat o to, aby byla lidská práva posouzena, musí usilovat o mezinárodní spravedlnost, humanitární právo, musí usilovat o zrušení trestu smrti a jde také o obhajobu aktivistů, kteří hájí lidská práva. Musíme, musí bojovat proti mučení, musí bojovat za ochranu žen, menšin, jde o bezpečnost, jde o odsouzení diskriminace v každé podobě. Tento zvláštní zástupce Evropské unie pro lidská práva musí velmi úzce spolupracovat s naším parlamentem a s dalšími mezinárodními instancemi a musí zůstat transparentní, pružný a konzistentní v tomto postupu. Musí to být osoba, která bude mít dostatečné zkušenosti a dostatečné kompetence, musí být mezinárodně uznávaná a musí mít zkušenosti v oblasti lidských práv. Je pravda, paní vysoká představitelko, že tento parlament nemůže ani nechce převzít rozhodování, pokud jde o jmenování této osoby. To je něco, co náleží paní vysoké představitelce a radě. Chtěl bych ovšem upozornit na to, že je mimořádně důležité, kdo bude jmenován. Je potřeba, aby zde byla dodržena důvěra a musí to vycházet z usnesení našeho parlamentu. Samozřejmě, že Zvláštní zástupce bude velice viditelný, jeho aktivity budou velice viditelné. Bude třeba, aby se velmi zasazoval o dodržování lidských práv. Děkuji slovo má paní vysoká představitelka. Děkuji. Především mi dovolte říci, že velice souhlasím s panem Salafrankou, že to je v naší DNA. Jsem velice ráda, že mám možnost se znovu vyjádřit k této věci v této sněmovně, tedy k věci lidských práv. Jak jistě víte, je to jedna z mých hlavních priorit a velice si cením možnosti, abych pokračovala v diskusi s vámi. Také chci panu Salafrankovi formálně poděkovat za odvedenou práci na zprávě. Doporučení, které dnes diskutuje tato sněmovna, reforma je vítaným příspěvkem při právě jmenování zvláštního zástupce EU pro lidská práva. naprosto důvěřuji a jsem ráda, že Evropský parlament prosazoval eh, tuto věc od zprávy v roce 2010. A teď už bylo dosaženo širokého eh, konsensu napříč politickým eh, spektrem. Jsem mohu poblahopřát panu Salafrankovi za to, že tak o tom hlasoval i AFET velkou velkou většinou. A je tady široká konzultace, kterou máme už za sebou a také komise si vyžádala stanoviska od parlamentu, od nelidský, nevládních organizací a dalších zainteresovaných stran. A je vidět, že tato sněmovna, tento parlament má opravdu eh, velký zájem na vypracování mandátu, který má být široký a flexibilní. Byla bych ráda, aby speciální zástupce ve spolupráci se mnou vypracoval priority a pan Salafranka tak velice schopným způsobem nám tady vylíčil, o co hlavně půjde. Půjde o zrušení trestu smrti, o boj proti mučení, o lidská, o dětská práva, práva žen. A aby tak bylo možno, eh, je důležité, aby probíhala velká spolupráce s institucemi Evropské unie. A samozřejmě, že bude třeba také eh, velice úzce spolupracovat s ESVČ. E Mandát bude delší, budou to dva roky, nejenom jeden. Je to úplně poprvé, 2, kdy Evropská unie bude jmenovat zvláštního zástupce pro speciální tématiku. Proto si myslím, že je důležité, aby ten mandát byl dostatečně dlouhý, aby se projevily výsledky v řešení věcí, které ze své podstaty jsou dlouhodobé. Myslím si, že zvláštní zástupce musí mít zvláštní expertní znalosti a zkušenosti. Měl by to být někdo, kdo už skutečně má velké zkušenosti s bajem za lidská práva a kdo také dobře rozumí politiku politice Evropské unie. Členské státy už navrhly některé vynikající kandidáty a já se velice těším na to, že bude možné zástupce rychle jmenovat, ale chtěla bych celá jasně říci, že zvláštní zástupce bude významným ehm, ehm, eh, kontaktním bodem i pro tento parlament. Určitě bude informovat er-, Evropský parlament velice pravidelně a to v souladu s uspořádáními, která existují. Zvláštní zvláštní zástupce také určitě značně posílí naší současnou práci, tak abychom vedli v naší a budeme dále vést diskuse a konzultace v oblasti lidských práv. Samozřejmě, že zvláštní zástupce měl by být jasným protějškem pro naše partnery. Komunikace a veřejná diplomacie bude důležitá, tak abychom byli viditelnější prostřednictvím zvláštního zástupce, abychom mohli prosazovat eh, lidská práva v celé řadě vnějších politik Evropské unie. Ale byl, aby bylo jasné, já osobně budu do toho zapojena jako eh, vždycky. Ale teď tady budu mít navíc ještě takovouto podporu na vysoké úrovni. Bude to zástupce, který bude v Bruselu a určitě už dnes máme mezi sebou vynikající osobnosti, které za poslední léta odvedly velkou práci. Samozřejmě, že zvláštní zástupce je součástí eh, širší politiky, protože, jak víte, bude přijat eh, strategický rámec a akční plán v oblasti demokracie demokracie. Příprava eh, přihlíží také eh, ke vstupům eh, z, od europoslanců a já jsem opravdu vždycky chtěla zapojovat parlament. Dnes se taková výměna názorů odehrála právě předtím, kdy můj zástupce se sešel s zástupci parlamentu pod vedením paní Lokběla. Domnívám se, že tyto kontakty budou pokračovat a že budou pravidelným rysem našich meziinstitucionálních diskusí a že budeme dosahovat díky tomu efektivnějšímu a komplexnějšímu přístupu k demokracii a lidským právům. Vždycky jsem chtěla, aby to byl začlenující přístup, aby se přihlíželo ke všem zainteresovaným stranám tak, aby by všichni mohli přispět k formování budoucích priorit. Zase chci poděkovat panu Salafrankovi za jeho zprávu. Uh, Děkuji a nyní dávám slovo ve jménu eh, skupiny panu Predovi. Minuta 30. Merci, eh, merci infiniment. Eh, tratatul e clar, drepturile omului sunt valori. Děkuji. Yeah. Dar Lidská práva a ta jsou univerzálními hodnotami a jsou základem Evropské unie a základem našich vztahů se zahraničím. Vzpomínám si, jak paní Eštnová, kdy si řekla, že lidská práva budou reprezentovat hlavní aspekt její zahraniční politiky. Opatření, jimiž prosazujeme lidská práva, dosud nejsou harmonizována a to už bylo mnohokrát kritizováno. Ustanovení zvláštního vyslance Evropské unie pro lidská práva znamená, že Evropská unie chce vnést jakousi konsistentnost do této politiky. Na druhé straně, jestliže vnímáme lidská práva jako speciální pole jestliže je bereme v úvahu do našich speciálních dialogů a ne pouze do, eh, tedy to bude speciální téma a ne univerzální téma debaty se všemi předními představiteli, tak to možná nebude stačit. Je prostě důležité, aby lidská práva každého byla respektována. je třeba, aby eh, tato lidská práva byla prosazována tak, aby to bylo ku prospěchu Evropské unie a samozřejmě země musí jednat v souladu se smlouvami. Nevidím tady pana Hovita, eh, který má hovořit za socialisty, ale dám mu slovo později, jestli přijde a tím pádem dávám slovo panu Donskysovi dvě minuty. Yeah, thank you, Madam President. Děkuji, děkuji paní předsedající, paní vysoká představitelka. Ustanovení uh, vysokého představitele Evropské unie pro lidská práva, to je dlouhodobý strategický cíl Evropského parlamentu, proto jsme velice potěšeni, že k tomu brzy dojde. Doufáme, že tato pozice zajistí to, aby lidská práva měla ještě významnější pozici na naší agendě. Tento Eh, reprezentant Evropské unie si bude muset najít své místo v rámci institu, institucionálním v Evropské unii. A navzdory tomu, že tady máme eh, řadu různých témat, eh, tak k těm hlavním bude patřit Tibet. Také musím zdůraznit, že situace v oblasti lidských práv v Tibetu si vyžaduje zvláštní pozornost. Má skupina Eh, hodně staví na svobodě projevu. A to znamená, že my eh, jsme na straně eh, mnichů, kteří nyní čelí velkým omezením a pronásledováním ze strany úřadu. Doufáme, že tedy se to promítne do specifické politiky pro Tibet. Lidská práva jsou samozřejmě pouze jedinou částí revize celé eh, zahraniční politiky a politiky v oblasti lidských práv Evropské unie. Tak, abychom mohli na světovém eh, poli fungovat efektivněji. Domnívám se, že by bylo dobře, abychom eh, měli jakýsi interinstitucionální dopěn, jakousi ambiciozní deklaraci Eh, kde budou definovány společné principy a mm, pokyny, jak eh, implementovat naši politiku. Eh, bylo by to taková deklarace vůči světu, která ukáže, čeho chceme dosáhnout a jakými kroky. V oblasti lidských práv budeme takto efektivnější jako Unie a já tedy doufám, že se nám to bude lépe dařit do budoucnosti. Děkuji, pan Tavareš. Děkuji, paní předsedkyně. Paní eh, vysoká představitelko, Evropský parlament už po eh, značnou dobu obhajuje a prosazuje úlohu zvláštního zástupce Evropské unie pro lidská práva, aby eh, ten, tato funkce byla zřízena. A myslím si, že už se blížíme do finiše. Byl to trochu maraton. A jsem přesvědčen, že až tato funkce bude ustavena, všechno půjde hladce. Je třeba ovšem jmenovat vhodnou osobnost která eh, by byla schopna od začátku tuto úlohu schopným způsobem vykonávat. Jak říkal pan Sala Franka, je to úloha, kdy tato osobnost bude úzce spolupracovat s Evropským parlamentem. A musíme také zajistit, aby se tady nevytvořilo nějaké ghetto pro lidská práva, ale aby tato funkce vlastně vyjadřovala všechny dimenze lidských práv, aby to bylo zachyceno i v politických oblastech, jako je obchod, dvojstranné vztahy a v rámci jiných mechanismů. To všechno jsou velmi důležité věci. Souhlasím s tím, co tady bylo řečeno. Chtěl bych jenom poukázat poukázat na to, eh, s čím nemohu souhlasit. Nechápu, proč zvláštní zástupce by neměl eh, také za povinnost se zodpovídat parlamentu. Chci tedy slyšet jasnou odpověď, ano či ne. Předpokládá se to nebo ne. Je to velice důležité, aby se zodpovídal i před Evropským parlamentem, aby nám předkládal zprávy. Jistě bychom chtěli, aby se zvláštní zástupce účastnil zvláštních rozprav pro lidská práva a potřebujeme také kontaktní skupinu pro lidská práva. Ta by měla být ustavena a to je můj druhý dotaz. Zda tato skupina bude oficiálně speciálně vytvořena. Byl bych eh, velice vděčen za odpověď. Děkuji. Nyní má slovo pan Hovit, který právě přišel. Já se omlouvám, eh, eh, paní předsedkyně i paní vysoká představitelko. Já totiž jsem chtěl velice srdečně přivítat ustavení úřadu Eh, tohoto zástupce pro lidská práva. A já eh, musím říct, že to eh, bude druhý takový vysoký představitel v rámci naší zahraniční a bezpečnostní politiky. Budeme ho brát velice vážně a konkrétně. Znamená to také posílení posílení otázky, v, otázky lidských práv, tedy na politické agendě Evropské unie po dřívějších výkonech pana Solany a dalších. A já tedy věřím, že ve spolupráci s komisí a s radou se nám podaří najít vhodné uspořádání. Já nechci opakovat to, co zaznělo v předchozích debatách a v rezoluci. K velice viditelnému zastoupení evropské úrovni vůči eh, jednotlivým vládám, eh, vzhledem také v, k Evropské radě, eh, k Mezinárodnímu trestnímu tribunálu. Prostě tento zástupce Evropské unie nám dá daleko silnější postavení vůči všem těmto institucím a budeme mít také protějšek pro eh, příslušnou funkci eh, v eh, State Departmentu ve Spojených státech amerických. Já bych si přál, aby to nebyla jen tak nějaká další funkce, ale aby to byl prostě někdo, kdo opravdu má vlastní pověst v oblasti lidských práv, v oblasti legislativy, v oblasti lidskoprávní, Čili nestačí, aby to byl jenom vysoký představitel, ale aby skutečně byl brán vážně v této oblasti lidských práv. To člověk kvalifikovaný a, a já myslím, že by bylo dobré, kdyby to měl maximální prioritu. Myslím, že někdo vám chce položit eh, otázku v rámci modré karty. Souhlasíte s tím? Uh, Mr. Howitt, uh... Eh. Pane Hovite, zdá se, že eh, jste velice velkým příznivcem jmenování politických figur. Eh, myslíte, že také paní vysoká představitelka pro zahraniční věci, že to byla taky politické, politická funkce, nebo ne? A myslím, že pan kolega mě příliš neposlouchal. Já jsem hovořil proti eh, politickým eh, eh, jmenováním, ale on neposlouchal tak, jak je to u něho obvyklé. Další řečník minuta. Eh, velice děkuji, paní předsedkyně. Podpora lidských práv je jednou z úloh, které jsme vzali si na sebe jakožto europoslanci. Realizujeme politickou spolupráci s mnoha státy, ale často v různých formách dochází k diskriminaci, porušování těchto práv. Zvláště je to eh, situace, která se týká našich sousedů, což jsou často státy, které mají evropské eh, aspirace. My bychom chtěli zajistit práva a volnost pozornost bezprostředních sousedů, zejména Bělorusko, protože tam už mnoho let je autoritativní režim a ten velice brutálně eliminuje své politické odpůrce. V mnoha jiných postsovětských státech rovněž se dostává, setkáváme s elementy, které jsou proti mezinárodních standardů eh, při zacházení s vlastními občany. Většinou jsou to pozůstatky dřívější efekty, ale jsou také případy, kdy se nesprávným způsobem eh, splň, eh, chová volená vláda a plní své funkce. Jsou tady státy, které jsou ve společ, společném našem zájmu a proto tady máme Evro- úkoly pro evropské eh, diplomaci a myslím si, že bude dobré, když proto bude takový zvláštní zásobce vytvořen, protože to ulehčí, ale musí spolupracovat s vysokou představitelkou pro vnější záležitosti a pro, musí být pod kontrolou parlamentu, aby eh, tady byla soudržnost zahraniční politiky. Podpora lidských práv na světě světě musí také samozřejmě jít ruka v ruku s podporou tradičních hodnot a života v rodině. Musíme eh, bojovat proti násilí na ženách a dívkám a také eh, v souvislosti s tím, jak nesprávně někdy chápou této věci některá náboženství. Řečník na minutu 30. Děkuji, pane předseda. Paní, paní předsed, lidská práva nebo ne lidská práva. Chci se zeptat, zda vysoká představitelka bude mít nadále pět týdnů eh, placené hodnoten, hodnocené v této mm, věci, které se říká Evropská vnější služba. Samozřejmě, že lidská práva mají tady eh, svoje důsledky. My ve Spojeném království se nemůžeme dostatečně hájit proti tomu, co se tady děje. Tady jakoby jsou lidská práva svatá, ale přitom vám vůbec nezáleží na obětech evropského zatýkacího příkazu. Například Andrew Casey v 18 letech ho zadrželi na evropský e, zatýkací e, rozkaz v Řecku a drželi ho tam skoro tři let. A mnoho měsíců byl ve velice těžkém vězení. Pak ho teprve propustili a přitom se jednalo celou dobu o omezení omyl v totožnosti. Evropský zatýkací rozkaz vedl k tomu, že několik stovek evropský, evropských, pardon, britských občanů bylo eh, vystaveno tvrdému zacházení nespravedlivému na kontinentální Evropě. Proto bych chtěl říci velice zdvořile a klidně, byť mě tato věc velmi rozčiluje, že co se týče lidských práv, nejprve si musíte doma udělat pořádek a teprve potom se o to snažit někde jinde. Jak jsem chtěl říci, než jsem byl nesprávně přerušen, zrušen a bylo to v březnu roku 2010. Eh, vysoká představitelka jako Bourboni se nic, nic nezapomněla a nic se nenaučila. Děkuji. Eh, jsou tady dvě žádosti na základě modré karty. Souhlasíte s paní Sinclair a s panem Tavarešem? Madame Sinclair. Paní Sinclair. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Eh, zajímavé je, eh, co si myslí kolega o reakci pana eh, Howice, protože on neodpověděl vůbec na vaši otázku. A jestliže tento parlament má mít jakoukoliv důvěryhodnost, pak by bylo třeba respektovat modré karty. Jestliže se položí otázka. Ptali jste se na to, jestli pokládáte za politické jmenování i e, paní Aštonové. A co si tedy vy myslíte o té odpovědi, které se vám dostalo? Pan Tavareš. Děkuji. Vážený pane Dartmouth, je zřejmé, že si děláte velké starosti o pracovní podmínky tohoto zvláštního zástupce, tak jsem to alespoň pochopil. Opravdu vám to činí starosti. A já bych vám chtěl položit následující otázku. Podmínky, to je přece už potom věc podrobností. Nejdůležitější otázka, která musí být vyřešena, je, do jaké míry eh, bude zvláštní zástupce se zodpovídat Evropskému parlamentu a teprve potom můžeme řešit ty otázky, o kterých jste hovořil vy. Takže prosím, odpovězte. Jenom okamžik, co říká paní Sunze, pan eh, Howitt samozřejmě pokládá za sebe, za někoho, na koho se nevztahují normální pravidla slušného politického chování. Co se týče pana Tavarese, mám pocit, že pan Tavares a já se asi nedohodneme o většině politických otázek. Nicméně pana Tavarese možná překvapí, když zjistí, že já velmi souhlasím s tím, eh, pokud tedy opravdu vám o to šlo, že by měla být tady odpovědnost, transparentnost, transparentnost a opravdu Evropské instituce nemají pořádnou transparentnost a není tady pořádně nastavená odpovědnost. A proto máme eh, proti nim námitky, byť to není jediný důvod. Pan Howard máte. Eh, já bych eh, chtěl jednat samozřejmě zdvořile a slušně vůči většině eh, lidem v této sněmovně a nebudu si vás unudit tím, že se tady budeme hádat o interních britských politických záležitostech, které s tím nemají nic společného. Děkuji, tím toto ukončuji a slovo má další řečník na jednu minutu, pan George. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Jmenování zvláštního zástupce Evropské unie pro lidská práva může a musí znamenat eh, účinný krok. Samozřejmě budou muset být splněny určité podmínky. To znamená, eh, jak se tento zástupce bude zodpovídat Evropskému parlamentu a za druhé, jak svobodný bude ve výkonu své funkce a svého mandátu. Evropská unie tady musí k lidským právům eh, přistupovat velmi závažně. Je to důležitá otázka pro budoucnost. Ovšem, proto je třeba si uvědomit, že různé politické zájmy by neměly ovlivňovat aktivity tohoto zástupce Evropské unie pro lidská práva. Je zejména velmi důležité, abychom tu funkci udělili správné osobě. Musíme si eh, také vyjasnit, jak eh, se bude zodpovídat Evropskému parlamentu, to znamená, do jaké míry eh, bude tedy zastupovat i Evropský parlament a jeho představy. Takže je třeba, aby sledoval porušování lidských práv i v samotných evropských zemích. Děkuji. Slovo má paní Sinclair, minuta 30. Tak především, eh, eh, paní eh, předsedající, já jsem se ptala na to, zda kolega se mnou souhlasí, to byla skutečně otázka. Ne, pamatář. V roce 1776 Thomas Jefferson učinil jakýsi institucionalizaci principu lidských práv v ústavě. Moje země, Velká Británie, toto respektuje. Eh, máme ministerstvo spravedlnosti, ale náš model pro Evropskou unii zjevně není dostatečně dobrý. Není prostě možné, aby eh, současné delegace. Prosím, hovořte trochu pomaleji, protože tlumočníci nestíhají, říká paní předsedkyně. Tlumočníci vyžadují, abyste trochu zpomalila, říká paní předsedkyně. Mohu začít tedy znovu? Nikoli pokračujte, prosím, ale prosím, eh, hovořte pomaleji. Eh, promiňte, ale já jsem se ztratila nit, já už nevím, kde se teď nacházím. Takže já teď nevím, co to Dobře, prostě pokračujte, jak si přejete. Thomas Jefferson zavedl institucionální koncepci lidských práv v deklaraci nezávislosti a současně eh, v současné době ambasadoři eh, Spojených států brání tento koncept po celém světě. U nás ve Velké Británii eh, proto máme ministerstvo spravedlnosti, ale tyto modely zjevně nestačí Evropské unie budeme mít tedy vlastního z představitele, jeho vlastní rozpočet, jeho vlastní personál, ale není možné, aby se delegace Evropské unie v jeho prospěch zdali své zodpovědnosti. Takovýchto delegací máme zhruba 190. Samozřejmě v současné době eh, Evropská unie musí šetřit a myslím, že není dobré, když budeme vytvářet nové drahé úřady já tedy souhlasím s tím, že pokud by někdo takový měl být skutečně jmenován, měl by mít vlastní autoritu, měl by mít vzdělání, měl by mít nějakou historii a mezinárodní, mezinárodní pověst. A to zjevně bylo přehlíženo při jmenování Šnové. Děkuji a zdále ze zaregistrovaných rečníků má slovo pan Kukan na jednu minutu. Děkuji. Nejprve bych chtěl upřímně poděkovat eh, panu zpravodaji za velice kvalitní práci na této zprávě. Evropský parlament má nyní příležitost touto zprávou a toto diskuzicí přispět k utváření stanoviska zvláštního zástupce pro lidská práva. Otázky lidských práv byly jedny z těch otázek, které byly pro Evropský parlament vždy eh, nejvýznamnější a proto tady předkládáme několik doporučení pro radu a já doufám, že eh, paní Ashton i vy je podpoříte. Zejména eh, by tento nový eh, zvláštní zástupce měl mít eh, zvláštní mandát, který mu umožní jednat efektivně a rychle, měl by zvýšit viditelnost a efektivitu, pokud jde o politiku Evropské unie pro lidská práva. Také bude muset zajistit konzistentnost a vlastně eh, řešení eh, těchto otázek napříč různými politickými oblastmi. Eh, musí to být kontaktní osoba na vysoké úrovni pro své protějšky v různých zemích a nadnárodních organizacích. Měl by zastupovat Evropskou unii na multilaterálních fórech a měl by tady jedna také s OSN a s dalšími organizacemi. Chtěl bych zdůraznit, že Evropský parlament bude eh, hrát velmi důležitou úlohu také, pokud jde o jmenování této osoby během slyšení tohoto kandidáta a bude také dohlížet na eh, výkon tohoto mandátu během celého období. Děkuji a slovo má nyní paní Selezin dvě minuty. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Velmi děkuji, paní předsedkyně i přes všechny dosavadní snahy Evropské unie a vysoké představitelky paní Aštonové, za což jí děkujeme, musíme si povšimnout toho, že je tady propast mezi formálním uznáváním a skutečným dodržováním lidských práv. Nedávno byla přijata zpráva Richarda Howita a tam zdůrazňujeme, že politika EU v oblasti ochrany a podpora lidských práv musí být nejenom důsledná, ale i přímo modelová. Jmenování zvláštního zastupce pro lidská práva zvýší demokracii, právní řád, svobodu a postavení bojovníků za lidská práva. Jeho kompetence musí být obrazem eh, politik Evropské unie. Je velice důležité bojovat proti trestu smrti, mučením, násilí páchaném na ženách a dětech a proti všem eh, diskriminacím tím, ať už se to týká LGBT skupiny a handicapovaných osob, musí se ochraňovat také svoboda na internetu, náboženská svoboda a to se musí propagovat i ve vztahu k třetím státům. Roste význam dodržování lidských práv i biznesu a proto jsem pro změnu, aby se rozšířil mandát i o podporu vysoké zastupitel, představitelky a institucí um, OSN v oblasti biznesu, v OSN a v jiných organizacích. Navíc zvláštní zástupce musí spolupracovat s OSN a s pracování skupinou Rady pro lidská práva s nevládními organizacemi, s regionálními organizacemi, se zástupci všech vrstev eh, občanské společnosti a s odborníky. Aby tento zástupce mohl efektivně plnit své povinnosti, musí mít nezávislý a pružný a silný mandát a samozřejmě také potřebné prostředky. Hodně bude záviset na tom, kdo to konkrétně bude, jak bude bude kvalifikován, jaké bude mít skutečnosti a jaké důvěře se bude těšit na mezinárodním poli. Osoba v, na, této funkci musí být odborníkem na lidsk, mezinárodní humanitární právo a mezinárodní dimenzi justice. Děkuji. Děkuji, slovo má paní Lochbíler, minuta 30. Děkuji, paní předsedkyně. Vážená vysoká představitelko, Evropská unie je regionem, který eh, po celém světě aktivně propaguje lidská práva. Nyní tedy budeme mít nového zvláštního zástupce Evropské unie pro lidská práva, který bude tuto aktivitu podporovat a to je dobře. Nebude to snadné ani na bilaterální, ani multilaterální úrovni zastupovat určité stanovisko a usilovat například eh, o prosazování univerzality eh, lidských práv a odmítat jakékoliv jejich podkopávání. Bude potřeba tuto politiku eh, činit proaktivně. Máme tady eh, text, kde jsou popsány různé úlohy zvláštního zástupce Evropské unie, například uvnitř evropských institucí, prosazovat lepší politiku v oblasti lidských práv. A já vás mohu ujistit, že ve výboru pro lidská práva my budeme z našich nejlepších sil tuto práci podporovat. V tomto mandátu se počítá s tím, že zvláštní zástupce pro lidská práva může poskytovat informace Evropskému parlamentu. Já bych ovšem si přála, aby to bylo zřetelněji naformulováno, tak aby tady bylo řečeno, eh, že eh, zvláštní zástupce nebo zástupkyně bude pravidelně informovat Evropský parlament a bude s ním eh, k dispozici pro diskuzi. To je pro nás důležitá věc. Závěrem bych vám chtěla, paní vysoká představitelko, popřát šťastnou ruku při výběru zvláštního zástupce nebo zástupkyně pro lidská práva. Budeme potřebovat kvalifikovanou a charismatickou osobnost, která se bude projevovat energeticky, ale zároveň s velkou trpělivostí a vytrvalostí a bude takto prosazovat lidská práva po celém světě. Děkuji, slovo má pan Van Dalen, jedna minuta. Voorzitter, de aanstelling van een speciale vertegenwoordiger voor de mensenrechten. Pane, paní předsedající, Vysoká představitelka hovořila o lidských právech a jejich nutnosti. Je samozřejmě zásadní bránit lidská práva. Nicméně pod tlakem je nyní náboženská svoboda. V mnohých zemích ji ubývá. Například v Indonésii byla nedávno přijata pravidla, podle kterých opatření, podle kterých eh, muslimové eh, postupují proti křesťanům a těchto příkladů je mnohem více. To znamená, že eh, musíme věnovat zvláštní pozornost svobodě náboženského vyznání. Eh, speciální zástupce by se také mohl mm, zabývat speciálními závazky. Například Sýrii by si mohl vzít na zřetel. Třeba v Indii máme 40 milionů zotročených lidí. Jakákoliv obchodní dohoda mezi Evropskou unii a Indii musí mít jasná ustanovení v oblasti lidských práv. Merci, madame. Další minuta 30. debata. Dnešní rozprava e, není myšlenkou, která by vznikla někde privátně, někde tak téměř ukradkem, ale hlavně hovoříme o doporučeních pro radu. A zejména to vykládá, vychází z 27. článku smlouvy o fungování Evropské unie ve věci podpory lidských práv a organizací a článku 33 smlouvy o fungování Evropské unie a zřízení funkce zvláštního zástupce Evropské unie pro lidská práva. Je to rovněž výsledek mezi institucionálních rozhodnutí. Například rozprava, která se odehrála v prosinci 2011 a kde se hovořilo o efektivním přístupu k lidským právům a demokracii. To byl výsledek našeho uvažování o tom, co se stalo po arabském jaru. Vytvoření funkce zvláštního zástupce zástupce pro eh, lidská práva musí zvýšit efektivitu a soudržnost evropské politiky v oblasti lidských práv. Víme, že často nám chybí takováto soudržnost. Musíme zajistit patřičnou úlohu parlamentu při vytváření mandátu a pak také dohledu nad výkonem mandátu tohoto zvláštního zástupce. Rovněž eh, tento zvláštní zástupce musí vést zasedání na vysoké úrovni v oblasti lidských práv, musí být partnerem pro třetí státy, pro mezinárodní organizace na regionální úrovni i celosvětové úrovni. Budoucí eh, zástupce Evropské unie musí být osobnost, která eh, má velkou autoritu v oblasti lidských práv mezi organizacemi a institucemi, které eh, podporují lidská práva, kterou, osobnost, kterou by uznávali na celém světě, protože to jenom zajistí patřičné místo boje za lidská práva v našich vztazích s partnery. Slovo má pan Leichtfried, dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedající. Eh, paní eh, vysoká představitelko, já se domnívám, že o evropské zahraniční politice lze debatovat eh, a vyjadřovat nejrůznější názory. Také všem možno říct, něco, že Evropská unie se ve své zahraniční politice vždy čím si odlišovala a to bylo eh, zastání eh, lidských práv po celém světě. Já myslím, že je symbolické, jestliže Evropská unie poprvé si jmenuje eh, vysokého představitele speciálně pro tuto oblast. Nejde jenom tedy o fungování, jde také o gesto navenek. Jestliže to má ovšem dobře fungovat, musíme dobře vyjednat to, co by měl tento představitel, co bude muset dělat a tak dále. Já bych byl proto, aby tento mandát byl pokud možno co nejširší, aby nebyl zbytečně omezován, eh, protože eh, je opravdu důležité, aby si sám mohl rozhodovat, o kterých tématech bude Eh, kterým se bude věnovat více. Já bych eh, možná byl proto, aby jeho funkční období bylo polovinou mandátu Evropského parlamentu, dva a půl roku, aby měl více času se této problematice věnovat. A já si myslím, že je také třeba, aby měl dostatečné zájemy, zázemí, personál a tak dále. Důležité je také to, aby skládal účty Evropskému parlamentu. Mělo by to být povinně. Já myslím, že to je tady na místě ta povinnost, poněvadž bychom měli kontrolovat, co se vlastně děje. Pro mě je zvlášť důležité také to, a to už se blížím ke konci, aby šlo nejenom o široká témata, ale aby se třeba kontrolovalo, jak si počínají evropské podniky mimo Evropskou unii, třeba v oblasti sociální, v oblasti lidskoprávní a tak dále. To by bylo velice zajímavé. A kolegovi Dátmutovi jsem také ještě chtěl něco říci, ale on už je pryč, takže to bude pro, dneska, pro dnešek všechno. Děkuji a slovo má nyní pan Migalský, jedna minuta. Děkuji bardzo, paní Velice děkuji, paní předsedkyně. Paní eh, místo eh, předsedkyně eh, komise, musíme samozřejmě hájit lidská práva, to je možná náš prvořadý úkol. Týká se to Evropské unie, ale také všech států, s nimiž spolupracujeme a na jejich zahraniční situaci, vnitřní situaci můžeme mít vliv. Proto budu hlasovat pro tento dokument, pro zprávu. Samozřejmě, že jsou tam určité věci, které mě trochu zneklidňují, protože se míchá tady pojem sexuální svobody se svobodou eh, nebýt mučeným a svobody shromažďování. Tak já chápu lidská práva, ale krom těch těchto určitých pochybností také spojených s financováním této funkce, myslím si, že by všichni to měli podpořit, protože vytvoření e, míst, funkce takového zvláštního úřadu pro lidská práva je velice podstatnou záležitostí, která si zaslouží naší podpory. Děkuji. Děkuji, slova má paní Jegle. Jedna 30. Děkuji paní předsedkyně, děkuji eh, také paní vysoké představitelce, děkuji panu zpravodaji za velmi dobrou zprávu. Dodržování lidských práv je potřeba odrážet ve všech politikách Evropské unie, především eh, v této velmi citlivé oblasti je nezbytné, aby evropské instituce, stejně jako členské státy, eh, hovořily jednotným hlasem a aby postupovali obdobně a po dohodě. Z těchto důvodů už delší dobu požadujeme zřízení funkce zástupce Evropské unie pro lidská práva. Tato osoba by eh, neměla být vázána na, přesně vymezené eh, oblasti působnosti, ale eh, měla by zkrátka prosazovat lidská práva, usilovat o demokracii a, a, a také dodržování právních struktur. Tato zásada musí být dodržována eh, také ve spolupráci eh, tohoto zástupce s dalšími aktéry. Úspěch této funkce eh, bude záviset na spolupráci s politicky zodpovědnými osobnostmi a také se zástupci na národní a regionální úrovni na mezin a také s mezinárodními a regionálními organizacemi. Pouze pokud do tohoto procesu zapojíme regionální a místní aktéry, podaří se nám eh, postupně vylepšit eh, udržitelně situaci lidských práv ve světě. Evropský parlament eh, tady Musí ovšem eh, splnit svůj úkol eh, při jmenování této osobnosti. Proto já osobně požaduji, aby nás tato osoba pravidelně měla informovat o svých aktivitách. Děkuji. Paní eh, Jegle a slovo má paní Gomez dvě minuty. Děkuji. Zvláštní zástupce anebo zástupkyně v každém případě to bude pokrok v evropské politice lidských práv a v prosazování eh, principů Evropské unie, nejenom v evropském prostoru, ale po celém světě. Zvláštní zástupce samozřejmě musí disponovat eh, politickými zkušenostmi, musí být důvěryhodný, musí se vyznat v oblasti mezinárodní, eh, v oblasti lidských práv, spravedlnosti a musí také moudře strategicky jednat tak, aby všude mohl po celém světě hájit právní stát. Musí hovořit jménem Evropské unie, vždy, když to bude nutné. A v takovém případě je třeba, aby tento zástupce spolupracoval s dalšími aktéry na tomto poli. To jsou věci, které jsou pro praxi, pro praktické fungování eh, to, této funkce velmi důležité. To znamená, eh, že eh, tato osoba bude sledovat situaci lidských práv Evropské unie, v Evropské unii i ve světě. Chceme upřímný a strategický dialog. Finanční podpora samozřejmě musí být poskytnuta a není možné, aby to do budoucnosti eh, bylo tak, že jsou podporovány režimy z finančních prostředků Evropské unie, které Eh, nedodržují lidská práva. Musíme dbát na to, aby všude byly prováděny demokratické reformy. To je jedna z úloh zvláštního zástupce pod vedením eh, paní eh, vysoké představitelky. To znamená, že se musíme na tyto věci společně s členskými státy připravit, musíme to doladit s občanskou společností a příslušnými orgány. Jde o to, aby tady byla opravdu komplexní spolupráce mezi zvláštním zástupcem a všemi ostatními hráči na tomto poli. A plně věřím, paní vysoká představitelko, že um, zvolíte toho správného člověka. Děkuji slovo má paní Gal komoly eredménynek tekintem, hogy végre létrejöhet az Unió. Podle mě je velice důležitým výsledkem to, že konečně bude vytvořena pozice evropského představitele pro lidská práva a doufáme, že to nebude pouze jenom jakási eh, pozice, jakýsi úřad, ale že to bude skutečně plnohodnotná instituce Evropské unie. Toto podporujeme v Evropském parlamentu, mohu říct za svoji skupinu. A já jsem zvláště potěšená tím, že návrhy závěru rady nyní obsahují mandát prodloužený na dva roky, ne pouze jeden rok. Boť ono vybudovat tento úřad, to si vyžádá určitý čas. A já si myslím, že je také důležité, aby byly dány tomto úřadu k dispozici adekvátní a flexibilní prostředky, tak aby mohl fungovat konsistentně. A také by zde měla být možnost, aby zvláštní představitel mohl a měl skládat účty parlamentu, předkládat parlamentu zprávy během plnění mandátu. Domníváme se, že e, toto by měl být další krok k efektivnější strategii v oblasti lidských práv. Děkuji. Další řečník jedna minuta. Děkuji paní předsedkyně, paní Eštonová. Dodržování lidských práv a základních svobod, to je eh, zásadní hodnota Evropské unie. Opět eh, se to dokládá také tím, že se vytvoří funkce zvláštního zástupce Evropské unie pro lidská práva. V tuto chvíli zažíváme svět, který se dramaticky mění a samozřejmě chceme mít dobré vztahy se zbytkem světa. To znamená, chceme prosazovat lidská práva, důstojnost, svobodu, solidaritu. Jmenování zvláštního zástupce pro lidská práva umožní zefektivnit aktivity v zahraniční oblasti, protože eh, zástupce bude jednat efektivně a rychle. Bude tedy potřebovat jasný mandát, tak aby vše bylo naprosto jednoznačné a aby se různé eh, aktivity různých institucí eh, vzájemně nemísily, nebo aby to zkrátka bylo naprosto jasné. Ve chvíli, kdy zvláštní zástupce mm, osvědčí své schopnosti, tak je potřeba jeho mandát ještě prodloužit. Musí mít dostatečnou kvalifikaci a schopnosti, musí prokázat, že dokáže být efektivním prostředníkem mezi všemi eh, institucemi. Eh, vytváří se tady eh, právní základ pro to, aby byla ustavena tato funkce. Slyšíme tady, že Rada na návrh Vysokého představitele Unie pro zahraniční věce a bezpečnostní politiku jmenovat zvláštního zástupce pro jednotlivé citlivé politické otázky. To je podle článku 33 smlouvy Evropské unie. Evropský parlament od začátku, samého začátku byl proto, aby se této možnosti využilo. Mnohokrát jsme eh, vyzývali, aby byl vytvořen post zvláštního zástupce pro EU pro lidská práva. O tom se hovořilo v eh, zprávách, výročních zprávách parlamentu za rok 2009 a 2010 o lidských právech a k evropské politice v této oblasti. Proto zcela rozhodně rozhodně podporujeme doporučení eh, vůči radě, aby byl jmenován zvláštní zástupce tu zprávu, kterou a ta doporučení, která připravil pan Salafranka. A tohle bylo už dávným přáním Evropského parlamentu. Děkuji a pan Sven, paní Svensen má minutu a půl. Děkuji. Citivt att vi får en särskild representant för mänskliga fri Děkuji, paní předsedkyně. Jsem velice potěšen, že bude jmenován zvláštní zástupce pro lidská práva. A dodal bych pouze, že by bylo užitečné, kdyby taková funkce existovala na národní úrovni, protože díky tomu bychom ukázali, že je pro nás stabilita opravdu důležitá. Hovoříme o demokratizaci, ale Měli bychom hovořit o no, mnoho pro, pro systému multipartitním. Tento zvláštní zástupce samozřejmě bude mít obrovský kus práce a musíme si to uvědomit. Doufáme, že se zvláštnímu zástupci podaří ovlivnit situaci ovlivnit život všech občanů ve všech eh, zemích, ačkoliv samozřejmě to nebude lehké. Bude se muset starat o obtížné otázky takových zemí, jako je Čína nebo Indie. A když hovoříme o lidských právech, neměli bychom zapomínat například na eh, právo jednotlivce a eh, na lidskou důstojnost. Náš parlament by měl hájet lidská práva a to by měl, o to by mělo jít v první řadě. Dále jedna minuta 30. Eh, paní předsedkyně, velice děkuji. Nejprve chci poděkovat paní baronce Aštonové za eh, její mm, eh, úsilí a velice eh, a za její zdvořilost a velice jsem nespokojen s tím, že někteří členové tohoto parlamentu zneužili této situace a jednali velice nezdvořilé. To není eh, vůbec vhodné. Já také nesouhlasím s těmi, kteří tady tvrdili, že zvláštní zástupce pro lidská práva by byl nějakým eh, nespecialistou. Určitě bude mít mnoho poradců a určitě to bude člověk, který bude mít dobré srdce, který bude eh, mít odvahu, který bude nepodojatý, nezaujatý a který bude energický a který nebude politicky korektní, ale kterým půjde opravdu. Lidská práva jsou nedělitelná, ta se jenom tak neudělují podle zákona. Co se týče evropského konsensu eh, a co se týče eh, rovnosti i pohlaví a všeho ostatního. Musí to být součástí mm, i všech politik Evropské unie. Otázka genderové rovnosti, protože dnes 100 milionů žen eh, na celém světě eh, vlastně eh, trpí tím, že, že, jsou, že jsou ženy a proto se ani nenarodí. Prostě dojde často k potratu jenom proto, že by se narodilo děvče. A určitě by bylo důležité, důležité, aby byl někdo, kdo by měl odvahu. Přišel by sem a hovořil by o tom přímo, nezaujatě, otevřeně, poctivě a kdo by takto eh, se zasazoval o všechny věci spojené s lidskými právy, protože jsou nedělitelná a jedná se o práva lidí, která se jim neudělují nějakými našimi zaujatostmi. Paní Nedelce na minula 30. Děkuji paní předsedkyně, paní Eštonová, vážení kolegové, nejprve bych chtěla poděkovat poděkovat za vynikající práci panu Spravodajovi. Eh, Myslím si, že prvně vystihnul, oč v této funkci půjde a jak přísné musí být eh, podmínky, které ji budou doprovázet. Je to logické pokračování jednoho z právních pilířů našich institucí, článku 21 a 33 smlouvy a na druhé straně je to také velký krok eh, vpřed, ten, který vlastně bylo i přistoupení Evropské unie k listině základních práv. Evropský parlament se tímto také chápe své příležitosti mít pohled a přehled o aktivitách zvláštního zástupce a tím pádem i o nové zahraniční politice Evropské unie. Já doufám, že role Evropského parlamentu potom v tomto procesu bude i posílena. Ovšem eh, při vytváření této funkce eh, to není tak dobře odraženo. Eh, ta osoba musí být samozřejmě dynamická, ale je důležité, aby jsme také touto osobností vysílali silné poselství pro ostatní země ve světě. Musíme posílit lidská práva a demokracii. Evropská unie a členské státy tedy sdílejí zodpovědnost pro propagování těchto práv a bude to nyní posíleno právě díky funkci zvláštního zástupce. Politika politika společné bezpečnosti a e, zahraničních věcí bude e, efektivnější a viditelnější. Evropská unie e, bude posílena ve své snaze prosazovat lidská práva. Toto samozřejmě nesmí být pouze další gesto, ale musí to být opravdu silný mandát, který něco změní a který bude dbát na to, přispívat k tomu, aby důstojnost, lidská práva a základní svobody ve světě byly dodržovány. Děkuji paní Nedělčeva a minuta 30 pan Jakolino. Děkuji, paní předsedající, madame Ashton. Je nepochybné, že jmenováním tohoto představitele je mimořádně důležitá záležitost. Evropská unie bude mít větší charisma, větší autoritu, což potřebuje musíme pomáhat těm slabým a zranitelným a tím, že ustanovujeme tohoto představitele pro lidská práva, tak eh, to je důležitá věc. A já děkuji a eh, chválím pana eh, Salafranku, autora této zprávy, za prevenou solidaritu. Je třeba, aby tyto činnosti měly konzistentní podporu a je třeba zajistit, abychom pomáhali zemím za určitých podmínek, pomáhat těm zemím, které jsou skutečně prokazatelně připraveny chránit lidská práva. A to se musí promítat také v obchodních dohodách. Pokud se týče imigrace, zde je celá řada nevyřešených otázkách v oblasti chrány, ochrany lidských práv uprchlíků, protože jejich zájmy jsou v jejich domácí zemi pošlapávány je třeba také zajistit to, že eh, budeme mít jasná pravidla a tím jsou vzkvětající lidská práva pro všechny. Evropská unie musí tedy zajistit, aby také plnila své ambice a musí to být někdo, kdo bude charismatický a odvážný a přesvědčený o své roli. Paní Kraca na minutu a půl. Paní předsedající. Prosazování lidských práv je velmi důležitým základem pro fungování demokracie, pro sociální eh, smír, pro mezinárodní vztahy. A proto je to také základní hodnota Evropské unie. Politický dialog, obchodní dohody s nejrůznějšími doložkami, které se týkají lidských práv. To jsou věci, které jsou dobré, ale nejsou dostatečné a proto jsem velice potěšena tím, že bude zřízena funkce zvláštního zástupce Evropské unie pro lidská práva a jsem eh, velmi ráda, že tato funkce tady bude existovat. Politika díky tomu bude mnohem eh, konzistentnější. Myslím si, že tento zvláštní zástupce by měl být nezávislý a eh, měl by také důsledně spolupracovat s občanskou společností, s regionálními a mezinárodními organizacemi. Zvláštní zástupce musí také hloubkově analyzovat situace eh, v různých zemích, eh, musí vycházet eh, z faktické situace v těchto zemích a kterou eh, někdy eh, možná neznáme dostatečně. Proto se doníváme, eh, že hájení lidských práv je naprosto důležité například v arabských zemích tímto zástupcem, protože to jsou země, kde v tuto chvíli lidská práva nejsou dostatečně dodržována, jsou zde popravováni křesťané mimo jiné a já se donívám, že v tuto chvíli nadešel okamžik, abychom začali tuto otázku řešit tím, že budeme jmenovat tuto funkci. Děkujeme. A nyní paní Korhola. Arvoisa Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Já jsem pracovala rovněž jako členka výboru pro zahraniční věci. Právě když jsme uh, diskutovali všechny záležitosti, které se týkaly lidských práv Ano, samozřejmě, že se musíme dotýkat a musíme věnovat různým problémům, například obchodní záležitosti s Čínou. To je jedna z věcí, které bychom se mohli věnovat, měli věnovat. Někteří se ptají na to, jak to vypadá v těchto stazích, jaké jsou novinky, zda lidská práva jsou vždycky pouze otázkou, která je jaksi bokem hlavních záležitostí. Ne, samozřejmě nechceme, aby to bylo na vedlejší koleji. My chceme, aby, se, aby jsme se věnovali záležitosti lidských práv eh, jako prioritě. Paní Eštonová řekla, že chce všechno postavit na spolupráci. To je správné. My samozřejmě nechceme, aby se lidská práva, aby se omezovala nebo rozmělňovala. Děkujeme. Další řečník, rovněž jedna minuta. E, Děkuji, paní. Paní předsedeckou předsedkyně lidská práva ještě nikdy nebyla tak důležitá jako dnes a proto eh, také eh, došlo k tolika změnám. Události v Africe a na středním východě ukázaly jasné propojení mezi demokracií a lidskými právy. Evropská unie eh, musí změnit své reakce. Státy na středním východě a v Africe mají zájem o nabízené řešení z Evropské unie, aby Eh, tyto státy mohly vybudovat eh, své struktury eh, s ohledem na lidská práva. Takové to postupy neexistovaly v dřívějších vládách. Zvláštní Zástupce EU pro lidská práva musí být eh, také s prostředkující osobou pro nevládní organizace, pro menšiny, musí spolupracovat s OSN a musí také vést jednání s třetími státy. Děkuji a nyní pan Obermajer, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Úkoly budoucího zvláštního zmocněnce pro lidská práva jsou rozmanité, sahají od odstranění lidsk- trestu smrti až po genderové otázky. Podle mě je to tak, že zvláštní zmocněnec by se měl soustředit na ty klíčové věci. Já si myslím, že e, ku příkladu pro e, Turecko bychom potřebovali jednoho e, zvláštního zmocněnce. Podle Amnesty International se v Turecku nedosáhlo pokroku v lidských, spra- v lidských právech a proto, paní předsedkyně, pokud chceme skutečně něčeho dosáhnout, tak by bylo dobré, kdybychom se soustředili na ty klíčové oblasti. Kdybychom nechtěli být nejlepší ve všem a kdybychom se nechtěli ztrácet v detailech, tak abychom nechtěli sbírat body na základě akcionismu. Děkuji. Minutce. Děkuji, pan Bronci, jedna minuta. Hovoříme zde o svobodě projevu, jakož i na internetu. Ministář pro vnitřní eh, záležitosti právě hovořil o této záležitosti i na, eh, i na stránkách holandské strany mnoho lidí zde právě tím, touto formou dochází k persekuci a tak dále. Samozřejmě, že je důležitá svoboda projevu, ovšem zároveň bychom měli mít právo číst, co si myslí jiný. Britská vláda navrhuje takové, takový zákon, který by umožnil bezpečnostním služkám mít přístup ke všem záležitostem na internetu v celé Velké Británii. Například mohli byste se podívat na disapprove.party website. Kdybyste eh, otevřeli tuto stránku, tak byste byli samozřejmě okamžitě ohroženi. Víme, že dochází i k zákazu nebo mm, ohrožení fungování politických stran v Belgii například. Já si myslím, že lidská práva jsou bohužel v Evropské unii pouze právě na vývoz nebo ty, které se týkají jiných zemí. Děkuji. Další řečník, jedna minuta. Uh, Děkuji. Pocházím ze země, kde statisíce lidí pracují a žijí ve podmínkách třetího světa. Byť naše země, tedy Maďarsko, není ve třetím světě, ale je členskou zemí Evropské unie. Tyto uh, lidé pracují u montážních linek za 250 euro měsíčně. Pracují Eh, v různých skladech, obchodech, také za podobně nízký plat. Přes noc je mohou vyhodit, nemají žádnou právní ochranu, pokud jde o pracovní právo. Já bych se tedy ráda zeptala paní Eštnové a eh, bylo by, byla bych velmi ráda, kdyby mi skutečně odpověděla na moji skutečnou otázku, učinila výjimku. Ten zvláštní zmocněnec pro lidská práva bude řešit také případy porušování lidských práv v rámci Evropské unie? To je první otázka. A druhá otázka, považujete právo na práci za lidské právo, to znamená porušování eh, práva v oblasti pracovního práva v Maďarsku. Bylo by to eh, předmětem eh, práce tohoto zvláštního zmocněnce? Děkuji. Děkuji. Nyní paní Ashton. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Ráda bych poděkovala všem poslancům, poslankyním, kteří se zúčastnili této rozpravy, této opravdu rozpravy velice zanícené, Ehm, která se dotýkala všech oblastí lidských práv. Ti, kteří se dívají interně, podívejte se na zprávu a na Salafranky a rovněž mandát zvláštního zmocněnce a na mandát, který mám já k dispozici. To je externí mandát. Já se vždy snažím odpovídat na všechny otázky poslanců, poslankyň a budu se snažit odpovědět písemně na ty, na které jsem neodpověděla nyní. To je nebudeme možná mít čas na všechno. Jsem, si, jsem přesvědčena o tom eh, a jsem si vědomá toho, že se zde hovořilo o různých oblastech, opravdu, které se dotýkají tohoto postu Eh, na zvláštního zmocněnce. Ano, samozřejmě, že hledáme někoho dynamického, kdo odvážného, eh, kdo má kuráž, kdo skutečně se bude chtít zapojit do této problematiky na celém světě a který bude zastupovat, který bude hrát tuto nesmírně důležitou roli jakožto zástupce EU. Samozřejmě, že souhlasím s tím, že je zde mnoho věcí, kterým se tento člověk bude muset věnovat nesmírně citlivým způsobem, s pochopením a já doufám, že ti kandidáti, kteří byli navrženi členskými státy, že budeme z těchto kandidátů schopni vybrat toho nejlepšího člověka na tento post, a, mm, tak aby budoval eh, to, co od něj očekáváme. Ano, bude mít eh, zvláštní vztah tento člověk i s Evropským parlamentem, nejenom, že je to politické, smluvě, ale politické deklarace, která byla provedena. Je to nesmírně důležité, ano, je to v podstatě takový první tematický zvláštní zmocněnec, jak jste se o tom zmínili, proto se budeme snažit najít způsob, jak ho zapojit do této problematiky, do této spolupráce, proto je velice důležité, aby mm, byl, byl v kontaktu s Evropským parlamentem, aby reagoval na naše požadavky. Ano, samozřejmě, že bude pracovat na tomto poli, na tom, co jsme udělali na celém světě. Ráda bych poděkovala našim delegacím na celém světě, kteří nás zastupují pracují v opravdu nesmírně obtížných eh, podmínkách a tímto způsobem jim ráda vyjádřila rovněž díky. Děkujeme, paní Aštonová. A nyní pan Salafranka na závěr. Máte závěrečné slovo. Paní vícepředsedkyně komise, dámy a pánové, Chtěl bych poděkovat všem kolegům, kteří spolupracovali na vypracování této zprávy a děkuji všem, kteří se účastnili této rozpravy. S velkým potěšením, paní Ashton, jsem vyslechl váš příslip za spojit se. Slyšeli jsme, že tento vysoký eh, zvláštní zástupce EU pro lidská práva bude eh, také spojen spoluprací eh, s Evropským parlamentem. Této otázce jsme se věnovali v rozpravě velmi detailně. Také třetí země by měly být zapojeny, ale je nutné ještě popsat profil tohoto zástupce. Líbilo se mně to, co řekl pan Mitchell, a sice, že je to osoba, osobnost s mnoha eh, charakterovými eh, askety, že musí to být eh, křesťan, tak jako to bylo v době Aristotela. Aristotel odpovídal svému žákovi, že nevyjádřil názor Aristotelův, ale Platonův. Od tehdejší doby, tedy 400 let před naším litopočtem až do dneška platí tato odpověď. Jsem přítelem Platonovým, ale ještě více miluji pravdu. Musí to být tedy nezávislý eh, zástupce, také nezávislý na parlamentu i na eh, vysoké eh, představitelce. Musí milovat pravdu a musí se snažit, aby základní práva byla realizována tak, jak se to očekává v 21. století. Děkuji, zítra budeme hlasovat v 11.30. Pořád jednání nyní se bude věnovat prohlášení místopředsedkyně Komise Vysoké představitelky Unie pro zahraniční